Uh, Vážení kolegové, je na čase zahájit naše zasedání. Především zde chci přivítat pana komisaře, který se jmenuje Carmenu Vella. Je tu s námi. A já bych chtěla i hned eh, zahájit diskuzi, i protože nemáme mnoho času protože pan komisař nás bude muset záhy opustit a chceme se ho na co zeptat a přáli jsme si s ním prodiskutovat, kromě jiného, co souvisí s, bio, s politikou biodiverzity v EU. Jako obvykle se začíná tedy e, úvodním prohlášením komise, tedy pana komisaře, následně promluví e, koordinátoři a pak bude odpovídat pan komisař a pak poslanci další a zase bude odpovídat pan komisař. Takže předám slovo panu komisaři a budeme postupovat podle toho, jak jsem právě řekl. Děkuji mnohokrát, Giovanni, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Především vám děkuji za to, že jste mě přivítali zpět ve vašem výboru, abych vám mohl předložit, eh, jak vypadá aktuální situace s přírodou v, v EU. Toto sdělení přiložila komise před několika dny a také to souvisí e, s, e, s legislativou o e, životním prostředí a o přírodě a proto bych vás o tomto všem chtěl informovat. Po velice dobrých diskuzích, které jsem vedl s ministry na neformální radě v květnu. Je toto pro mne velice vítaná příležitost, abych si mohl vyslechnout také vaše názory k těmto tématům. Začněme tedy stavem e, přírody. To je věc, na kterou můžeme velice hrdit. Tato zpráva ukazuje, Eh, nebo obsahuje velice ambiciozně sebraná eh, data o eh, druzích přírodních a ukazuje to také na velkou úroveň spolupráce mezi členskými státy a evropskými institucemi. Konkrétně bych chtěl poukázat na důležitou práci Evropské agentury pro životní prostředí, které se daří spojovat dohromady tato, tyto údaje a analyzovat. Co nám všechna tato čísla říkají? A co, eh, co se můžeme naučit? Evropané vytvářejí krajinu eh, a tímto eh, po mnoha století ji mění. Ale především v minulém století tyto změny pokračovaly velice rychle. Intenzifikovala zlo se zemědělství, rozvoj infrastruktury i expanze měst a také znečišťování posilovalo, které se eh, zesilovalo velmi drasticky. Výchozí bod pro naši legislativu o přírodě se eh, zaměřoval na zastavení tohoto úpadku nebo snižování množství ehm, členů jednotlivých druhů, eh, tak abychom zajistili existenci druhů, na kterých závisíme Jedním z hlavních úkolů, a určitě se tam shodnete, je právě toto a e, tento úkol nadále platí. Příroda však ne pokaždé reaguje rychle na opatření, která přijímáme. Dobrou zprávou je, že realizace naší směrnice o přírodě přináší své výsledky. Například druhy jako vidry se opět šíří po celé Evropě. Populace ptáků v některých případech eh, se zotavují a eh, některé eh, projekty LIFE přinášejí své první pozitivní výsledky. Síť Natura 2000 je páteří naší legislativy a na ní jsme se také zaměřovali v této zprávě. Jak efektivní vlastně je? Opět přinášíme dobré zprávy. Tato síť má zásadní stabilizující efekt na habitaty a druhy, které stále ještě jsou eh, v eh, ohroženém nebo téměř ohroženém stavu. Stále ještě se nám nepodařilo dosáhnout našich ideálů. Stále ještě ztrácíme biodiverzitu a um, podstatný uh, počet druhů stále ubývá. Je pravda, že investice do přírody, tam, kde jsme je provedli, ukazují svoji návratnost, jak co se týče obnovování populací jednotlivých druhů, eh, tak jejich habitatů a také co se týče služeb, které tyto ekosystémy přinášejí celkově společnosti. Nicméně pokrok nevypadá eh, dostatečně eh, silný k tomu, abychom dosáhli těchto cílů, které jsme si stanovili v našich cílích pro evropskou biodiversitu. V čem spočívají největší problémy pro přírodu? Celkový obrázek je jasný. Co se týče eh, pozemních prvků, nejvýznamnější je zde dopad zemědělství. Co se týče aspektů námořních, využívání mořských zdrojů a znečištění mají v tomto prostředí největší dopad. Tyto výsledky nejsou ve skutečnosti překvapením, ale musíme se pořádně zapřemýšlet nad tím, kde najít správná řešení a vyřešit eh, ty nejdůležitější problémy, které si uvědomujeme jasně. Jednou z klíčových oblastí jsou Eh, využívání evropských finančních prostředků, fondů, které poskytují rozsáhlé příležitosti podporovat řízení a eh, obnovování sítě Natura 2000, ale nebyly využity ke svému plnému potenciálu. Členské státy také eh, nedostatečně rychle implementovali evropskou legislativu týkající se přírody. Nyní, po více než 20 letech po přijetí e, směrnice o habitatu, mnoho míst Natura 2000 nemají jasné e, ochranářské cíle a nebo ochranná opatření. Stále ještě se nám nedaří dokončit ochranu e, námořní nebo mořských oblastí a Eh, to je další výzva pro mne jako komisaře, protože já jsem také zodpovědný za ehm, rybolov a námořní záležitosti. Eh, dochází k porušování legislativy v této oblasti, což má nepříjemné dopady. Proto potřebujeme nová řešení. A to nás vede k takzvanému Nature Fitness Check, neboli zkontrolování stavu přírody. Ještě než budu aktualizovat, nebo než vám sdělím aktuální informace, eh, tak bych rád ještě podotkl to, co první místo předseda Timmermans a já jsme zdůrazňovali, že komise nějak nezamýšlí snížit ambice v legislativě pro přírodu. Eh, toto bylo vyjádřeno také mnoha ministry na neformálním zasedání Rady v květnu. Plně si uvědomuji, že je tu celá řada důležitých témat, která souvisejí eh, s refitem a Eh, také je tu značná netrpělivost. Mnohí z vás se mi nedávno ptali, eh, co můžeme dělat se směrnicemi o ptactvu a eh, habitatu. Já mohu říci jen to, že musíme dokončit veřejnou konzultaci a hodnocení, než zahájíme diskuzi o tom, jak postupovat dál. Toto téma je příliš důležité na to, abychom jej mohli uspěchat. Potřebujeme jej plně pochopit a uvažovat o hlavních, nejdůležitějších eh, aspektech. Co vám mohu říci již nyní, je, že celá řada eh, různých eh, aktérů na tom již spolupracuje a přijá v tom své závazky, ať už to jsou zemědělci, nevládní organizace, rybářské organizace, lovecké nebo další podnikatelské sektory, které mají své zájmy v této oblasti. A jsem proto přesvědčen, že se nám podaří e, najít nejrozumější a nejefektivnější řešení. Také mohu říci, že doposud moji kolegové v členských státech velmi podporovali postoj a přístup našich služeb eh, na Evropské komisi a doufám, že mohu spoléhat i na vaši podporu. Veřejná konzultace bude ukončena 24. července. Už jsme získali feedback od více než 200 tisíc lidí, což je nejvyšší počet účastníků při konzultaci vedené komisí předneseme eh, první předběžné výsledky Eh, na konferenci v Bruselu ke konci října. A já bych vás všechny chtěl pozvat, abyste se jí zúčastnili. Očekáváme, že výsledky tohoto fitness checku budou hotové na eh, začátku roku 2016. Eh, také je zapotřebí hovořit o střednědobé revizi strategie pro diverzitu. Eh, tato zpráva o stavu přírody se zabývá právě otázkami biodiverzity a její strategie. Eh, tímto se konkrétně budeme zabývat eh, v, na podzim tohoto roku. Při této e, revizi je zapotřebí e, se podívat, jakého pokroku jsme dosáhli, zjistit, kde ještě neplníme dostatečně, kde jsou nějaké mezery, tak, aby ti, kdo rozhodují v těchto oblastech, e, věděli, kde mají posílit své úsilí, abychom dosáhli našich cílů roku 2020, jak byly stanoveny. Také to bude možné být využito pro úvahy v různých sektoriálních politikách a reformách, jako ve společné zemědělské politice při revizi víceletého finančního rámce, výsledkem střednědobé revize také můžeme přispět eh, k, k plnění eh, globálních cílů udržitelného rozvoje a cílů, které jsou začleněny do eh, aktivit Evropské unie. Tato zpráva tedy poskytuje mnohem víc než jen informace o tom, co se nám povedlo nebo nepovedlo. Jejím cílem je poskytovat hlubší vhled do eh, dopadů našeho případného neúspěchu dosáhnout cílů. Eh, chceme se zaměřovat na význam biodiverzity a ekosystému jako skutečného přírodního kapitálu, který takto musíme chápat jako základní hnací motor, do nějž musíme investovat co možná nejdřív. Jak bylo diskutováno v průběhu zeleného týdne, je jasné, že došlo k zásadnímu pokroku. Ovšem tento pokrok stále ještě nestačí k tomu, abychom dosáhli našich cílů vytečených do roku 2020. Mnohem silnější úsilí bude zapotřebí, zejména co se týče zaintegrování biodiverzity do sektorových politik a do jejich realizací, tak, abychom mohli zajistit, Eh, že budou patřičně plně zhodnoceny a eh, že eh, nebudou spíše podceňovány, jak se příliš často bohužel stává. Eh, já to vidím tak, že Evropský parlament eh, plánuje sestavit svou vlastní zprávu z vlastní iniciativy, já to velice vítám. Potřebujeme obnovit eh, mm, tu inspiraci a hnací sílu, abychom dosáhli našich cílů na 2020. Pouze pokud spojíme tři rozměry udržitelného rozvoje, tedy hospodářský prvek, sociální i ochrany životního prostředí v našich politikách, budeme schopni sestavit nebo vybudovat zdravou a úspěšnou úspěšnou Evropu a budeme poskytovat dlouhodobě bezpečnou budoucnost našim občanům. Všichni musíme spolupracovat na tom, abychom komplexněji byli schopni ocenit biodiverzitu a ekosystémy jako základ pro naše zdraví a pro naše eh, bohatství, pro náš mm, blahobyt. Přesně toto bylo tématem úspěšného letošního zeleného týdne a to je také téma, které je ústředním bodem naší práce a e, našeho programu. A na závěr několik osobních poznámek. Já pocházím z velice malého ostravu, takže si dobře um, uvědomuji omezenost přírodních zdrojů a že je zapotřebí o ně dobře pečovat pro naše vlastní blaho a pro blaho našich uh, dětí a potomků. E, v tomto kontextu je zapotřebí především být obezřetní. Je lepší předcházet poškození nebo škodám, než následně něco napravovat. Naše ekonomika, e, růst a pracovní místa nám vydrží mnohem déle a budou mnohem prospěšnější, pokud budou zakládány na respektování přírody spíše než na její újmě. A proto já jsem proto, proto já mm, si přeji, aby Evropská unie nadále měla silnou legislativu zaměřenou na přírodu a na stav přírody, jak to ukazuje tato zpráva. Eh, společně potřebujeme dělat další kroky, zlepšit implementaci legislativy, navýšit investice do přírody a lépe eh, řídit síť Natury 2000. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše názory. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní můžeme zahájit první kolo dotazů. Nejdříve pan Ivo Belet za EPP. Kolegové, máme jen krátký čas, eh, máme tedy dvě minuty řečnického času, prosím. Ivo. That's very, very... Děkuji, pane předsedo, to je skutečně málo času. Nicméně vítejte, pane komisaře v našem výboru. Nemusím teď hovořit o strategii o biodiverzitě, kterou jsme si odsouhlasili stejně jako členské státy a cíle do roku 2020 a 2050. Samozřejmě, že půjdeme touto cestou a všichni jsme se shodli na tom, že musíme zarazit zhoršování stavu ekosystému. Já jsem si tady vzal tuto zprávu o stavu přírody v EU, velice podrobně si ji prostuduji a vy jste hovořil o populaci eh, vider a o dalších obnovujících se populacích ptáků a tak dále. To jsou všechno velice pozitivní zprávy ehm, Nicméně některá čísla až tak eh, povzbudivá nejsou. Je jasné, že musíme dále do přírody investovat. Zároveň ovšem víme, že je potřeba skloubit přírodu s ekonomickým rozvojem. Například potřebujeme investovat do infrastruktury, nejenom do silnic, ale do chybějících železničních spojení, a to vše třeba e, vnímat v kontextu. Vnímáme vaši veřejnou konzultaci, o které jste hovořil, chápu, že teď nemůžete podrobně o této věci informovat, ale máme zájem dozvědět se posléze výsledky. Chci se zeptat, zda předložíte nový návrh, pokud jde o dvě nejdůležitější směrnice a zda upravíte e, celkově ten návrh, nebo se soustředíte jenom na některé články a zda vezmete v potaz eh, ty důležité cíle do roku 2020 a 2050? A samozřejmě mm, je dobré, abychom nebyli mm, dogmatičtí, musíme sice zohlednit na názory všech eh, zájmových eh, skupin, a pak nakonec kloubit zájmy především zemědělců a zájmy ekologů. Já myslím, že nestojíme všichni proti sobě jako nepřátelé, že naopak zemědělci jsou nejlepšími přáteli nás ekologům. Věřím, že budeme udržovat intenzivní kontakty se všemi zainteresovanými subjekty, ale ptám se, jakým způsobem budete řešit případné úpravy směrnice o volně žijících druzích ptáků a přírodních stanovištích. Děkuji, nyní pan Grot. Eh, jako- Děkuji vám, pane komisaři. Vy jste během zeleného týdne Evropské unie hovořil o tom, že Natura 2000 je jeden z největších úspěchů Evropské unie. Určitě tomu tak je, ale ještě to není úplně ukončená záležitost, protože oblasti, které zahrnují Naturu 2000, máme zde směrnice o floře, fauně a stanovištích a ochraně ptactva, se stále ještě eh, implementují a nyní jsou obavy, že fitness check by to celé mohlo trochu zvrátit a proto mě velice těší, že jste, si, že jste se řekl, že nechcete, aby se ta úroveň snížila. Ale ti, kdo to aplikují přímo na místě a není, e, s tím pracují a není to úplně snadné. Například rámcová směrnice o vodě v mém e, volebním e, okrsku tam docházelo k různým požárům, a e, museli tam probíhat akce pod policejní ochranou, takže ono to opravdu e, je důležité přistupovat k tomu citlivě, aby nebyl vyslán signál, my to snížíme a ti, kdo nejvíce křičí a nic nechtějí z toho mít, nakonec z toho netěžili pan Balec správně řekl, že to není, jde o to eh, ty jednotlivé skupiny proti sobě stavět, ale naopak eh, propojovat. Co se týče nákladů, to je dosti jasné. Komise to spočítala, 5,8 milionů jsou náklady pro realizaci a přidaná hodnota je 200 až 300 miliard eur nakonec. A já si myslím, že tato čísla opravdu hovoří sama za sebe. A jsou to čísla, která bychom měli častěji také uvádět v diskusích tak, aby se opravdu lidem otevřeli oči v tom smyslu, že to není jenom zátěž, ale je to něco, co také zachrání naše přírodu a vlastně zdroj našeho života tam, kde žijeme, tam, kde bydlíme, tam, kde pracujeme. Na to bychom se měli více zaměřit a také u nás v Evropském parlamentu při vytváření zprávy z vlastní iniciativy se tomuto budeme věnovat tak aby to šlo vše správným směrem. Je dobré přemýšlet znovu o účelnosti legislativy, ale opravdu vás prosím, abyste o tom komunikovali tak, aby eh, to nebylo pochopeno takže bude vše zvráceno, nebo že se musí nyní vše zastavit, co se týče vytváření eh, území Natury 2000 a podobně, ale že jde opravdu ke kontrole aktuálního stavu. To bych vás tedy požádal, abyste takto vystupoval, pane komisaři. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan B. Másmáker. Děkuji vám, pane předsedo, a srdečně vás vítám, pane komisaři, zde na našem výboru pro životní prostředí. Já budu zpravodajem pro tu zprávu z vlastní iniciativy. Pane komisaři, i když vám fakta často dávají za pravdu, Eh, mohou vám eh, vstoupit do cesty otázky vnímání a percepce, například eh, v rámci tlaku hospodářské krize. Dochází k tomu, že legislativa v oblasti životního prostředí je nahlížena jako něco, co brání hospodářskému rozvoji, rozvoji a nebo zemědělství, ale fakta jsou taková, že například Světové ekonomické fórum dochází k závěru, že Ztráty služeb ekosystému a ztráta biodiverzity to je jedno z největších rizik pro ekonomiku. Také ve Flandrech eh, byl eh, vypracován významný výzkum a jsou tam jasná čísla. A vlámský univerzitní akademický svět eh, nyní alarmuje tisk. Stavět proti sobě ekologii a ekonomii je kontraproduktivní a je to pase pro ty regiony, které si zakládají na inovaci. Například eh, takzvaný plán Sigma eh, eh, u Sheldy, kde jdou ruku v ruce ochrana přírody a hospodářský rozvoj jsou dobrým příkladem. Antwerpy nejsou zase tak daleko, mohl byste je navštívit. A potom výhled pro rok 2015 se hovoří o tom, že Eh, situace s biodiverzitou je opravdu už hodina 12. Ale také jste říkal, že konkrétní kroky vedou k výsledkům, některé, někdy opravdu pozoruhodným výsledkům. Otázka zní, zda nejsou možná špatné ty směrnice, ale proč se tak špatně aplikují a co uděláme pro jejich lepší vymahatelnost těchto směrnic a motivování členských států, aby je lépe dodržovali. Ten fitness check musí vycházet z faktů a důkazů a byl jsem překvapen, když začátkem června pan místo předseda Timmermans řekl, že ta směrnice o ochraně ptáků a ochraně stanovy, že jsou zastaralé a už v podstatě neplatné, ale nevím, jestli to nepředjímá výsledek eh, fitness checku a zde by se nemělo spíše vycházet tedy opravdu ze skutečných čísel a faktů. Děkuji. Děkuji a nyní pan Hebrandy. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři, za představení vaší zprávy o stavu přírody. Zde na našem výboru už nebudu opakovat to, co říkali předřečníci, rád bych podtrhl několik elementů. Tak jako vy Eh, chci zdůraznit, že je zde opravdu významný úspěch stávající legislativy v oblasti životního prostředí v Evropě. Tam, kde byla implementována správně, tak je opravdu obrovsky úspěšná a to je velice důležité. Za druhé, příroda nám poskytuje vše, co potřebujeme a má tady absolutně neomezenou hodnotu, je třeba ji chránit. Ale Zpráva také hovoří o hrozbách. Hrozbách pro přírodu a pro biodiverzitu. A jedna z nich zde výrazně vyčnívá, to je zemědělství. Na 50% povrchu Evropy jsou zemědělská půda a proto musíme úzce spolupracovat se zemědělci v Evropě při zajišťování biodiverzity, ale při takzvaném greeningu zemědělské politiky No to nakonec eh, bylo velké selhání, bylo to rozmělněno jak parlamentem, tak členskými státy. A nyní ovšem dochází k implementaci této zeleněné eh, zemědělské politiky a přitom se to rozmělňuje ještě více. Myslel jsem si, že dál už to nejde, ale dochází k tomu. A proto chci vědět, co proti tomu uděláte společně s kolegou Hoganem. A co další oblasti? politik. Můžeme se zaměřit na legislativu v oblasti přírody a malý, ale úspěšný rozpočet eh, v rámci fondu LIFE, ale co například eh, kohezní politika, regionální politika, Junckerův investiční fond, Neměli bychom zde nastavit mnohem striktnější kritéria v souvislosti s ochranou přírody a e, biologické rozmanitosti v těchto oblastech politik. A finanční stránka je také zásadní. Všichni víme, že nemáme dostatečné množství peněz, ale máme 3,4 miliardy eur pro toto finanční období v rozpočtu pro LIFE. A máme 22 miliard e, v e, režimu e, pro životní prostředí v zemědělství, ale účetní dvůr řekl, že tam je těžko něco měřitelného. Takže nemohl byste se na to více zaměřit? A na závěr, pane komisaři, se vás chci zeptat, souhlasíte s tím, že stav přírody vede k jednomu významnému závěru a sice, musíme posilnit naše úsilí nejenom v legislativě v oblasti životního prostředí, ale i v ostatních oblastech. Pokud s tím budete souhlasit, tak co proto uděláte, aby se to úsilí skutečně zvýšilo? Děkuji. A nyní paní Konečná, prosím. Eh, děkuji také za vaše slova, pane komisaři. Já myslím, že se všichni těšíme na, eh, na výsledky eh, toho, jak dopadne ta konzultace a hlavně, jak s ní dále bude nakládáno. Ono někdy ty výsledky té první fázi vypadají eh, krásně a skvěle, ale když se potom podíváte za dva roky zpátky, tak, tak málo, málo co z toho je realizováno, tak já pevně věřím, že to v tomhle případě nebude eh, takto a že opravdu si z toho vezmete to, co eh, bychom mohli do budoucna všichni společně udělat pro to, aby se stav biodiverzity zlepšil. Ale to, na co se chci zeptat, je, že my velmi často kritizujeme členské státy za to, že nepodporují dostatečně biodiverzitu, že se nestarají tak, jak by měli, že nesplňují kritéria. Ale uvědomujeme si, eh, jak obrovský rozpor a jak nekonzistentní politiky máme my sami tady v Evropské unii. Tady se mluvilo o tom zemědělství a ze zemědělství jeden krásný příklad a to je rybníkářství. Kolik milion eur jde v každém státě nebo ve většině států na podporu výstavby a údržby rybníků. A přitom všichni víme, co nám s biodiverzitou tyto zařízení a tyto stavby dělají a jakým způsobem se podílejí na tom, že eh, nám ta biodiverzita chudne v těchto oblastech. Stejně tak je to u obnovitelných zdrojů energie a u biomasy. Opět jeden z eh, podle mě kontraproduktivních cílů. Z jedné strany všichni tady mluvíme neustále dokola o tom, že musíme podporovat eh, obnovitelné zdroje energie. A přitom moc dobře víme, že v řadě států, kde se to přežene, tak nám to ničí biodiverzitu, ničí nám to tu krajinu a nejsme schopni ji de facto ani po několik desítek let už dneska víme ji nebudeme schopni dostat do stavu ve kterém byla než jsme začali obnovitelné zdroje energie podporovat. takže já bych se vás chtěla zeptat na tuhle tu nekonzistentnost kterou já vidím i tady u nás v evropské komisi v evropském parlamentu v evropské unii protože pokud chceme říkat členským státům co mají dělat měli bychom si zaméct první před vlastním prahem a to se zatím neděje. a ještě jedna krátká otázka Eh, vy jste eh, říkal, že nebo v rámci té strategie pro biologickou rozmanitost je i boj proti nepůvodním invazivním druhům. Je to vážný problém. Chtěla jsem se zeptat, jestli byste mohl konkretizovat, jakou podobu onen boj bude mít. Děkuji. Thank you very much. And now... Děkuji. Pan Eichhout. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři Velo, za vysvětlení toho, co budete podnikat a jak ten postup vypadá. Většina dotazů už padla, ale to, co je zde cítit ve vzduchu, je, že lidé této věci tak úplně nevěří. Samozřejmě můžeme říct, ano, podívejme se na ty směrnice, jak jsou plněny a tak. Ono to všechno zní velice dobře. Ale když se podíváme dál, jsou tu prohlášení komise a jak eh, uvedli kolegové, pan Timmermans už došel k závěru, že zapotřebí dojít k modernizaci. Tak to je hezké vést nějaké veřejné konzultace, ale co to znamená, když závěry už byly zkomunikovány ze strany komise? A když se podíváte na ty veřejné konzultace, hodně se klade důraz na to, kolik stojí implementace, jak je drahá, přinesla nám hodnoty, přinesla nám ty, ty cíle. Proč se vlastně na toto takto ptáme? Protože to, co víme, že chybí, je, je implementace. Ale vy se v té veřejné konzultaci vůbec neptáte na implementaci. Na jedné straně říkáme, nechceme snížit úroveň ambicí, a na druhé ale při veřejných konzultacích se ptáte, kolik bude stát toto všechno implementovat. Já tomu úplně nerozumím, skutečně jsem se ztratil. A vůbec nevím, co chcete navrhovat na další období. Takže mám velice jasnou otázku, proč ve veřejné konzultaci je e, téměř e, neznatelná pozornost věnovaná implementaci. Co chcete dělat se zlepšením implementace, kromě té směrnice? Když říkáte ano, začíná plnit své cíle, už je plní a vy nechcete snižovat ambice, tak bychom se měli zabývat implementací anebo spíš nedostatkem implementace při tomto značně eh, slabém eh, průběhu. Děkuji, pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám také, pane komisaři. Navážu na kolegu Eckhouta. Budu stručný. Tato zpráva o stavu přírody se zabývá biodiverzitou a uvádí, že se biodiverzita snížila. Ale jsou tu i příběhy velkých úspěchů. Například směrnice o natuře byly eh, implementovány a některé přírodní druhy se buď navrátili, a nebo se zlepšuje jejich počet. Jsou to například různí ptáci. A jaké konkrétní opatření buď přijímáte nebo chcete přijmout ohledně těch členských států, které neaplikují konkrétně směrnice, takže jejich občané z toho nemohou mít onem prospěch. Děkuji. Nyní má slovo pan komisař. To jsou otázky, na jejich odpovědi naši kolegové čekají několik měsíců. Přeji si poděkovat za velice zajímavé dotazy. Rád bych začal dotazem Iva Beleta. Ohledně pokroku Eh, který je eh, vylíčen ve zprávě o stavu přírody. Rád bych to ujasnil. Tato zpráva se zabývá stavem přírody. Ano, pokroku bylo dosaženo v určité míře, ale přesto, že jsme dosáhli určitého pokroku, nebylo dosaženo všech cílů a kromě toho obě dvě ty zprávy o kterých je zde řeč, obsahují varování, že do budoucnosti, pokud budeme pokračovat jak do posud, tak se problémy zvětší. Takže moje první otázka je po, po té zprávě o životním prostředí, po té zprávě o přírodě, budeme pokračovat dál jako obvykle? Tato otázka eh, nemůže být vyřešena jen mnou protože to záleží na nás všech a musíme o tom diskutovat. Co se týče veřejné konzultace, myslím, že cíle budou trvat. Jak chceme dosáhnout toho, že budeme stále dosahovat našich cílů? Ivo, vy jste se zmiňoval také o farmářích, o zemědělcích. A já se k tomuto tématu chci vrátit. Vy jste uvedl, ano, e, zemědělci jsou naše nejlepší přátelé. Já bych to rád trochu doplnil, a to v tom smyslu, že dobří zemědělci jsou naši spojenci a přátelé, ale musíme si uvědomovat, že stejně jako je dobrá e, zemědělská praxe, tak existuje i špatná zemědělská praxe a to všechno musíme mít na paměti. Matiasi, děkuji mnohokrát také za váš dotaz. Co se týče Natury 2000, ano, bylo dosaženo pokroku. Konkrétně pak, co se týče půdy, ale pokud máme hovořit o biodiverzitě, téměř vždy zapomínáme na to, že biodiverzita na 30% planety je na půdě tedy, na, na kontinentech, zatímco 70 se odehrává na mořích, na vodě. Takže my pokrýváme jen část eh, této biodiverzity. Plně souhlasím Eh, s Matyasem, že nemůžeme eh, stopovat eh, prvky zpět. Naopak, my se musíme dívat do budoucnosti. Někdy, když uděláme chybu, vidíme, že stávající legislativa je, jsou dobé výzvy, stejně jako dnešní cíle odpovídají dnešním výzvám. Zítřejší výzvy budou mnohem větší než ty dnešní. A nesmíme tedy přemýšlet nad dneškem, musíme začít myslet na ty větší výzvy, které nás budou čekat v budoucnosti. Toto jsou projekty a cíle, které nám budou umožňovat dosáhnout úspěchu. Matias Eh, měl úspěch v, ve svém eh, okresku ohledně vody toho vodohospodářského projektu. Když eh, hovoříme o efektivitě nákladů, ano, to jsou dobré výsledky, ale podle mého hm, toto jenom nestačí. Když se hovoří o efektivitě nákladů, tak běžně a většinou se postupuje je na základě výpočtů o e, penězích protože stovka byla vložena, ale ten výsledek, co to přináší, je buď jenom 80 nebo 150. Musíme přemýšlet i o jiných druhech, druzích benefitů, nejen o penězích. Musíme přemýšlet jinak. je smakl eh, zpravodaj, já doufám, že se nám podaří na tom spolupracovat Eh, hovořil o vnímání, vnímání hospodářského tlaku. Bohužel, ano, dochází k tomuto vnímání, že životní prostředí vždy bylo trochu na překážku ekonomickému růstu. Nicméně toto vnímání se mění a my musíme bojovat na tom, abychom, bě, abychom měnili dál eh, tento způsob vnímání. Dnes spousta lidí, zejména ti mladší, si uvědomují, že naše hospodářství závisí na naší biodiverzitě. Podívejte se na jakýkoliv výrobek. Můžete vystopovat jeho suroviny, jeho zdroje až k samotné přírodě, k biodiverzitě. To nelze nijak spochybnit. Pokud ne, nebereme vážně, nestaráme se o biodiverzitu, tak se nestaráme ani o hospodářství. A i v průběhu krize nejlepší sektor, který stále rostl, byl sektor zeleného růstu, zelená pracovní místa i v průběhu krize. Takže ten pocit, že životní prostředí je na překážku, je velice, velice klamný. Eh, ano, my to můžeme diskutovat eh, jako legislátoři eh, s tím, že něco bylo nebo nebylo implementováno, ale soukromý sektor tomu rozumí, co se má dělat. A když soukromý sektor tomu rozumí, tak my musíme pečovat o biodiverzitu a oni začnou investovat. A také soukromý sektor již začal investovat. Zelené sektory v hospodářství Eh, již fungují. Co se týče implementace, já úplně souhlasím. Implementace je tou eh, oblastí, kde zapotřebí být ambicioznější. Pan Gerbrandy eh, hovořil o stávající legislativě, ano. Máme díky ní výsledky, ale jak jsem uvedl, neposkytuje nám dosažení všech cílů, které jsme si vytyčili. Důležité je, že než se podíváme na to, jak dělat věci jinak, abychom se zaměřili na naši stávající implementaci. Příroda je velice důležitá pro nás život, to nejdůležitější v našich životech. Plně na ní závisíme. A jak jste uvedl, příroda nám poskytuje obrovské množství služeb. aniž by nám kdy vystavila účet. A já bych chtěl říci, že potřebujeme přírodu víc, než příroda potřebuje nás. Pokud se budeme k přírodě chovat slušně, ona se k nám bude chovat lépe. Pokud se nechováme k přírodě slušně, tak se k nám příroda bude chovat hůř. Co se zemědělství týče, Máte pravdu, je zapotřebí se zamyslet a rozlišovat mezi dobrou a špatnou praxí zemědělskou. E, nyní se budeme zabývat záhy reformou SZP. Tam máme 30 rozdílu e, toho, co by mělo jít do Eh, zelen, zeleného průmyslu a zelených oblastí, tedy společné zemědělské politiky. Co se týče eh, zemědělství, moje myšlenka je taková, že když budeme hovořit o tom, že nemáme subvencovat Eh, takové ty škodlivé substance v energetice a podobně, protože pokud v zemědělství máme nějaké škodlivé látky, tak podle stejného systému bychom je neměli také subvencovat. Pokud v zemědělství eh, jsou nějaké špatné eh, zemědělské praktiky, které poškozují naši půdu, naši vodu anebo vzduch, tak vlastně se tím zabíjí ona samotná, e, samotné zemědělství, které na těch prostředcích závisí. A co se týče e, práce s kolegou Flamhognem, ano, už o tom e, diskutujeme, bude-li to zapotřebí, budeme také jednat, a to společně a také souhlasím s tím, že eh, zpráva o stavu přírody ukazuje na to, že musíme posílit naše snahy. A když se mě lidé ptají, co já konkrétně budu dělat, odpovídám, nejde o to, co já bych chtěl dělat, protože na tom se musíme podílet všichni. Musíme jednat společně. Paní Konečná co uděláme s výsledkem konzultačního procesu. Já si myslím, že tento proces je velmi důležitý. Nebudeme roz, eh, rozhodovat nic, aniž bychom vzali v úvahu veškeré myšlenky a eh, výstupy těchto konzultací. Je pravda, že některé členské státy eh, jsou opakováně kritizovány za to, že nepodporují biodiverzitu a Právě proto musíme nadále prosazovat tuto realizaci a monitorovat situaci, co se týče nekonzistentní legislativy. Máme stejnou legislativu, ale to, co není konzistentní, je implementace. Máme 28 členských států, které fungují v 28 různých rychlostech. Pokud chceme být ambicioznější na straně výsledků, musíme identifikovat členské státy, které zaostávají, zjistit, proč zaostávají a pokud je to zapotřebí, musíme zjistit, jak jim můžeme pomoci, jak je podpořit. Co se týče invazivních druhů, ano, e, my se zabýváme i otázkou invazivních druhů je to velice zásadní aspekt. Dnes vidíme negativní dopad eh, problémů, které začaly před 10, 15, 20 lety. Invazivní druhy eh, u nich nemůžeme ukázat dnes eh, okamžitě jejich negativní dopad, ale v budoucnosti se projeví. Pan Eichhout hovořil o lidech, Zda lidé budou věřit či nevěřit eh, této činnosti. No, pokud něco nás brzdí ve spolupráci, a brzdí nás tom, abychom eh, postupovali dál, tak je to právě nedůvěra. Měli bychom si začít věřit a hovořit eh, k sobě otevřeně. Vy jste uvedl, že lidé možná nemají dost důvěry v komisi, a já se můžu zeptat stejně, máte důvěru v Evropském parlamentu? Může Evropský parlament dá stejnou záruku, že se že neudělá krok zpět, například kdyby se otevřela směrnice o ptácích a stanovištích. To je otázka důvěry. Pokud nevěříte vašim kolegům v parlamentu, v parlamentu tak je zbytečné obvinovat Janiho nebo mě nebo někoho jiného. Prostě hovořme otevřeně a podívejme se do té krabice, co je uvnitř. Ano, já jsem dal svou záruku, pan Timmermans taky, ale pokud je tu nedůvěra, no tak nebudeme jednat, dokud nenalezneme patřičný konsenzus. Mluvíme o nedostatečné implementaci a o nákladech implementace. Já nemluvím o nákladech implementace, ale o nákladech neimplementace legislativy, protože eh, náklady na neimplementaci jsou mnohem vyšší. Můj argument tedy je, Nedávejte mi čísla ohledně implementace, ale řekněte mi, kolik bude stát neimplementace. To, že nebudeme uplatňovat legislativu, eh, vždycky stojí víc. Legislativa, kterou máme, přináší výsledky, politika také ano ale eh, je to vidět i eh, ve té zprávě o přírodě, o stavu přírody a o stavu životního prostředí. Každý z nás si musí jasně říct, ano, ty zprávy mluví o tom, že bylo dosaženo určitého pokroku, který však nestačí. No a pokud necháme věci tak, jak jsou, budeme mít v budoucnosti víc problémů. Pokud po přečtení těchto zpráv se rozhodneme, že nebudeme dělat nic, tak to nemohu vyřešit já, protože to musíme řešit všichni společně. A na závěr, ano, Pan Pidicini, myslím, že řekl o biodiverzitě Evropy, že důležité biodiverzita nejen v Evropě. Když se hovoří o biodiverzitě, tak nemůžeme prostě se omezit na geografické hranice eh, Evropy. Nemůžeme mluvit o evropské biodiverzitě nebo čínské biodiverzitě nebo americké biodiverzitě nebo životním prostředí, protože máme jedno globální životní prostředí, jeden globální problém a musíme proto najít globální řešení. A proto EU bude muset jednat globálněji, aby napomohla řešit globální otázky. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi. Zahájíme druhé kolo. Musím říci, že Máme devět řečníků, ale I ask everybody to stay. Ale máme 20 minut. Eh, potom bych chtěla požádat pana komisaře, aby odpověděl v bloku na všechny. Jako první Hany Šriapirik. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci panu komisaři říci, že bych mu ráda důvěřovala, ale v roce 2007 jsem v Nizozemsku pracovala na tom, abychom vymezili 162 oblasti Natura 2000 a tisíc druhů rostlin a e, živočichů a zemědělci chránili postupky let a, e, přírodu a díky ní zde toto máme. Ale E, nyní chtějí e, třeba tyto zemědělci si něco postavit, ale nedostanou potom povolení, protože jde opravdu o to, že zde musí být věci na míru, které vyvažují sociálně, ekonomické i aspekty životního prostředí. A soudní cestou se rozhodlo, že je třeba vyloučit jakékoliv zhoršení situace z hlediska uh, habitátů. A já jsem se chtěla zeptat a poprosit vás, abyste přijel do regionu Twente a do regionu Overijssel. Tam uvidíte celou řadu občanů a zemědělců, kteří chtějí spolupracovat, ale říká se, že Evropská unie tomu brání. A Eh, může za to také bohužel místo předseda Timmermans. Děkuji. Děkuji, pan Dans. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já jsem chtěl hovořit o té propasti mezi vnímání dopadů na hospodářství a mezi realitou. O zástupci některých eh, odvětví říkají, jak je, pro ně Eh, jaké dopady pro ně má eh, ta eh, směrnice o habitátech, ale když bude náležitě implementována, tak může vlastně nastolit rovné podmínky. Takže jak vy vidíte tuto nerovnováhu mezi vnímáním a realitou, protože to jinak podkopává důvěru v tom směřování, a té cestě, jakou se vydáváme. Děkuji, paní Girling. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla více zeptat na zemědělství. Hodně jsme tady dnes slyšeli o zemědělství od jiných poslanců. Je jasné, že Evropa neprodukuje dostatek potravin ve srovnání s naší spotřebou. My v naší zemi vyprodukujeme 50 toho, co potřebujeme. To znamená, že někde jinde se to vyrobit musí a tady se dostáváme na vysokou úroveň strategického plánování. Co si o to myslíte v Evropské komisi? Protože pokud eh, budeme podporovat přírodu, tak jak o tom hovoříte ve své zprávě, tak se ptám, eh, kde budeme pěstovat plodiny pro potraviny, kde budeme chovat zvířata, jak v souladu s tím jsou ta zelená eh, opatření, která se začínají zavádět. Bude to vůbec fungovat? Není to celé zjednodušené? Neměli bychom post podporovat úplně jiný druh zemědělství, který by měl vyšší produktivitu, byl by efektivnější a tím pádem by ponechával větší prostor eh, přírodě, anebo eh, přeneseme produkci potravin do jiných částí světa, abychom my si tady mohli podporovat biodiverzitu. Děkuji, říká pan předseda, nyní pan Pafaria. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pokud jde o cíle do roku 2020, údaje ukazují, že z řady důvodů se nám nepodaří zastavit ztráty na biologické rozmanitosti do roku 2020, že ztratíme eh, kvůli těmto ztrátám 3 HDP. A Přesto se to děje, ačkoliv jsme přijali legislativní opatření a stanovili si cíle, tak jako o tom hovoří směrnice o vodě, ptácích, přírodních stanovištích nebo požadavky společné zemědělské a rybářské politiky. Tyto ztráty jsou velice dobře známé, dochází k roztříštění přírodních stanovišť, jejich zhoršování. Zhoršování vidíme také u rybolovu, u e, lesnictví, dochází dochází k vymírání, ohrožování eh, druhů, také zhoršování biodiverzity kvůli růstu městských eh, zón. Co tedy musíme udělat na evropské úrovni? Potřebujeme další legislativu? nebo spíše jde o dobrou integraci eh, všech kroků v různých odvětvích, jako je zemědělství a rybolov, a nebude čistě o, o řádnou implementaci na úrovni členských států. A jakým způsobem hodláte v této věci dále zakročit? Děkuji. Děkuji. Nyní pan Ek, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři, že jste eh, přišel sem mezi nás do našeho výboru a diskutujete zde s námi. Velice mě potěšilo, že jste nám představil své ambiciozní cíle. A když vás zde slyšíme, no aspoň já, když vás slyším, tak do vás vkládám důvěru. Těší mě také to, že hovoříte o dobrých a špatných zemědělcích. Protože musíme zvážit, kdo výrazně přispěl ke snížení biodiverzity. To na jedné straně byli zemědělci a v oblasti oceánů to byli rybáři kvůli nadměrnému rybolovu. A myslím si, že zde opravdu musíme být velice opatrní. Leda, že by zemědělci měli, udělali takový evoluční skok a už neusilovali o svoje blaho, ale usilovali naproti tomu o blaho přírody. A podobně je tomu také v oblasti rybolovu. Rád bych se zeptal, Jaký je časový rámec vašich cílů, o něž usilujete? Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Javor. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkuji, že jste sem přišel a přejete si upřímnou výměnu názorů, o něž se snažíme. Z té zprávy o stavu přírody můžeme vyčíst, že pokud zde je nějaký úspěch v biodiverzitě Evropy, tak je to tam, kde náležitě byly implementovány směrnice v této oblasti. A koordinátoři Envy v souvislosti s eh, programem eh, komise nepovažují za nutné revidovat eh, směrnice v této oblasti. A proč se tady komise nyní přeje fitness check těch eh, směrnic? Eh, je to tak, že se jednoho dne probudil ráno pan Juncker a dospěl k závěru, že u těchto směrnic potřebujeme revizi. Za druhé jste zmínil, že soukromý to by měl pochopit, že zelená ekonomika znamená e, budoucnost, ale asi je těžké o tom přesvědčit, tak, že budete začínat u revize směrnic týkajících se životního prostředí. A za třetí, myslím si, že komise zde otevírá pandořinu skříňku. Všichni si můžeme představit, jaká je zde nebo bude míra lobbingu eh, v souvislosti s eh, směrnicí v oblasti přírody v příštích měsících. Takže já si myslím, že to je opravdu nebezpečná cesta, kterou se vydáváte. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři že budete odpovídat na naše dotazy. Připojuji se k nejistotě kolegů. Všichni jsme viděli, že parametry se zhoršují z těchto zpráv o přírodě, například 77 habitatu v EU se nachází pod standardy e, směrnice Habitat a 70 přírodních druhů také má hodnoty pod těmi eh, Prahy, které, které se měly dosáhnout. A nemyslíte si, že i ty politiky, které souvisejí eh, s, s využíváním půdy, s jejím zabetonováním, zastavěním, zejména v městských oblastech a příměstských oblastech, nepoškozují ona úsilí, která se již provádějí. A nicméně lze je snadno zvrátit tato úsilí. Jsou, jsou v křehkém stavu. Nedochází tedy spíš k inverzi té tendence, kterou bychom si přáli. A potom ochrana eh, území by měla být podporována i ekonomicky, protože má i ekonomický dopad. Eh, poslední dotaz. Počet přestupků, které jsou doposud eh, otevřeny a počet těch petic, eh, které nám jsou adresovány, vidí, nám ukazují, že občany tato témata skutečně zajímají. Můžete nám tedy odpovědět? Děkuji. Paní Langen? Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, eh, legislativa eh, o přírodě se nyní má tedy přeskoumávat a přeskoumání, zda je legislativa ještě aktuální, principiálně je dobrá eh, myšlenka. Refit znamená, že se přispěje k debirokratizaci, že bude možné dobře uplatňovat směrnice a re, pokud to znamená, že to budou realizovány všude, tak to určitě podepíši, ale pod pláštíkem refit nesmíme zadními vrátky eh, snižovat míru ochrany přírody. Vlastní problém často spočívá v nedostatečné eh, aplikaci pravidel, členských státech. A zvláště v oblasti životního prostředí zde je třeba mnohé dohnat. A proto chci vědět, jak vy jako komisař pro životní prostředí zajistíte, že nedojde pod pláštíkem debirokratizace k oslabení této legislativy. Děkuji. Děkuji, paní Melior. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři já bych se vrátila k tématu zemědělství. To je oblast, pro níž Evropské unii také vydáváme celou řadu peněz a proto bych se chtěla zeptat, jak dospět k tomu, aby ten greening, to ozelenění, bylo využito tak, že to opravdu podpoří biodiverzitu. Uvedu konkrétní příklad. Je zde to datum 15. května a kdy je možné, eh, nutné eh, změnit ty plochy, které dočasně nebyly obdělávány opět na obdělávanou půdu. A já to vidím před dveřmi svého domu. Kolik eh, biologické rozmanitosti, která tam vznikla, najednou přijde vníveč, ale kdyby se to termín posunul, tak bychom si té živé přírody mohli užívat více. Děkuji. Nemáme bohužel už čas, protože komise musí odejít, takže pan komisař nyní dostane možnost, aby pokud možno unblock odpověděl na vaše otázky vzhledem k tomu času, který máte. Tak jenom eh, stručně ke kolegům z Nizozemska mohu eh, zopakovat, že s vámi souhlasím. Jak už jsem dříve říkám, není možné generalizovat a říci, že veškeré zemědělské postupy jsou v pořádku nebo naopak škodlivé a to tež platí pro rybolov, rybolov a tak dále. Takže nesmíme generalizovat, ale je naší povinností rozlišovat a hledat příklady dobré praxe a špatné praxe a je potřeba, aby někdo na sebe vzal příslušnou odpovědnost. K tomu, co říkal pan Dans, pokud jde o nerovnováhu mezi vnímáním a skutečností, opět souhlasím. Tyto zprávy to znamená o stavu přírody, o stavu životního prostředí. To jsou vědecké zprávy a pro mě jsou jediným nástrojem, který může odstranit subjektivní vnímání a když diskutujeme o politikách a budoucím vývoji, tak eh, musíme rozhodovat a činit kroky na základě těchto věcných zpráv spíše než na základě mm, eh, individuálního vnímání. Souhlasím s vámi, že tyto věci je třeba rozlišovat. K tomu, co říkala paní Gerling, ano, opět otázka zemědělství. Ale i ve vašem případě si myslím, že tady není žádné jiné odvětví, které by mohlo mm, zajistit zlepšení situace v zemědělství než samotné odvětví zemědělství. Jinak eh, chápu, že neprodukujeme dostatek potravin, ale máme na výběr. Dnes je faktem, že 80 našich potravin je vyprodukováno na 30 planety to je skutečnost a já už jsem to mnohokrát zopakoval, že ať už se nám to líbí či ne, je potřeba eh, říkat eh, všem, že v tomto století se budeme muset zaměřit na vodní zdroje, protože není možné eh, zintenzivňovat zemědělství, jiné aktivity a doufat, že planeta nám uživí 7 miliard, 9 miliard lidí a že, to nebude, že se to nepodepíše na stavu biodiverzity. A z tohoto důvodu jsme před několika málo dny spustili eh, veřejnou konzultaci o lepším řízení oceánů a moří, protože zde musíme začít, musíme se eh, začít věnovat více oceánům, mořím, hledat alternativy, stejně jako u výroby potravin, u ekonomického růstu. A tady vstupujete do hry vy, protože kdybychom my chtěli věnovat oceánům a hospodářským příležitostem a všemu maximum příležitostí a pozornosti, zároveň eh, musí někdo tady být, dořekne, je zde i odpovědnost eh, za životní prostředí, proto jsem tady u vás, abychom společně mohli diskutovat o eh, ekologické odpovědnosti do budoucna. A na to musíme myslet, až budeme hovořit například o těch mořích a oceánech. Dnes eh, není možné hovořit o hospodářství či zemědělství nebo rybolovu. Dnes je potřeba hovořit o udržitelném hospodářství, udržitelném zemědělství a udržitelném cestovním ruchu či rybolovu. To znamená, že v podstatě vše, co není udržitelné, je už dnes považováno za zastaralé a to je jediná cesta ku předu. Na druhou stranu mm, respektive nechceme, aby zemědělství fungovalo jako doposavat, chceme, aby bylo udržitelné, to též platí pro rybolov a další odvětví. Dále pokud jde o biodiverzitu a výzvy v této oblasti. Opakuji, že naše zpráva hovoří o, o tom, že implementace je vždy eh, obtížná. Ale když eh, se ve zprávě píše o hrozbách, výzvách, problémech v oblasti biodiverzity, tak ty tři největší výzvy vždy zahrnují zemědělství. Samotné zemědělství, na, na samotné zemědělství připadá zhruba 25% tlak na biodiverzitu. Celkem tyto tři eh, největší problémové oblasti odpovídají za 50% tlak na biodiverzitu. Když ovšem někdo hovoří o tlacích, tak eh, možná nebere v potaz eh, veškerý kontext a já myslím, že my bychom v tom kontextu měli vnímat ty největší hrozby a na ty se zaměřit. Pane Eku, vy jste hovořil o časovém plánu. My jsme vázáni časovým harmonogramem, to je rok 2020. Většina našich cílů je navázána na tento časový plán, opakuji, je to rok 2020, jde o dosažení cílů do té doby, což neznamená, že musíme začít činit kroky až v roce 2020, to samozřejmě ne. Už teď se ukazuje, že naopak v některých oblastech máme spoždění, takže eh, čas eh, přijímat konkrétní opatření, činit konkrétní kroky je právě teď. K tomu, co říkal pan Javor, směrnice o přírodě ano, ty již přinášejí výsledky a nebudu to opakovat, protože jsem to zde již zmínil. Otázka fitness checku to není jenom otázka přeskumu. Nakolik vím, tak eh, se můžeme rozhodnout eh, po konzultacích, že nic měnit nebudeme, ale je potřeba ty konzultace provést a uvidíme, zda je potřeba některé věci pozměnit či nikoliv. Ale, jak už jsem říkal, aniž bychom zvážili veškeré výstupy z konzultací, neučiníme žádné další kroky. Pokud jde o politiku týkající se půdy, tak eh, mm, musím říci, že jakákoliv rozhodnutí, která zde nejsou udržitelná v této oblasti, to jsou samozřejmě věci, které mají okamžitě negativní dopad na biodiverzitu, takže v této oblasti je velice důležité se soustředit na to, abychom postupovali udržitelně. Nyní k implementaci ve všech členských státech a ke snižování byrokracie. Souhlasím s vámi. Cíle zde jsou, je potřeba je, je naplnit, eh, posílit, pokud je to potřeba. A naší povinností je najít eh, lepší způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. A tady bych poprosil, abychom na těchto věcech pracovali společně. Dnes eh, dopoledne jsem eh, viděl hlasování o eh, kruhové ekonomice, což je pro mě velice pozitivní signál, že se dokázal Evropský parlament eh, spojit a prosadit společný společný cíl. Pro tuto chvíli vám děkuji za pozvání na váš výbor a děkuji vám za pozornost. Pan předseda, děkujeme za to, že jste dorazil na naše jednání. Uděláme si kratičkou minutovou pauzu, abychom se mohli s panem komisařem rozloučit a hned poté budeme pokračovat s dalším bodem na programu jednání. Okay, okay. Thank you very much. Non vengo qua sopra. Eh? Ah. Okay, dear colleagues, we can... Uh, Vážení kolegové, takže můžeme pokračovat. Dalším bodem na programu jednání je výměna názoru ze zástupci Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC a Světové zdravotnické organizace ohledně očkování. My si vyslechneme prezentaci od obou dvou našich hostů. A následně dáme prostor Evropské komisi, aby mohla vysvětlit svůj náhled a pak začneme rozpravu s poslanci. Takže předám rovnou slovo, eh, nevím, kdo z vás bude chtít pánové začít, eh, tedy panu Kečpoulovi z ECDC, aby vystoupil se svojí prezentací a pak druhému řečníkovi. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Děkuji všem, že jste zůstali, abych se mohl vyjádřit k tomuto velice důležitému bodu. Chci zmínit tři věci. Očkování je účinné, je velice účinné, očkovací látky jsou bezpečné a Eh, zatím není v Evropě populace dostatečně proočkována. I think perhaps in the modern, is a v době moderní medicíny možná trochu zapomínáme na to, jak eh, Důležité je očkování při předcházení závažným chorobám, kde bych eh, mohl připomenout některé konkrétní příklady. Tady vidíte fotografii Maxe eh, v roce 2004. A pak, bohužel, protože nebyl očkován poté, co prodělal eh, spalničky, Bohužel se průběh této nemoci v jeho případě eh, zkomplikoval, takže zde vidíte jeho fotografii z roku 2012 eh, a velice krátce poté zemřel. Všem nám to jasně připomíná, že eh, nemoci, proti kterým lze očkovat, jsou velice závažné a zabíjejí. Podobným připomenutím je událost tohoto měsíce, kdy došlo k závažnému eh, případu difterie, tedy záškrtu u šestiletého dítěte ve Španělsku a to nám připomíná opět nejenom závažnost eh, této infekce, ale také reakci na takový případ, eh, kdy došlo k řadě obtíží při podávání léčby antitoxínů a je třeba si uvědomit, že v budoucnu, pokud neučiníme v tuto chvíli změny, tak nám možná také dojdou účená antibiotika a o to více bude důležité spolehnout se na očkování při nemocech, kterým lze očkováním předcházet. Jak už jsem říkal, očkovací látky jsou velice účinné. Tento graf eh, eh, uvádí eh, očkování pro spalničky, příušnice a zarděnky, tedy očkování MM R a vidíte, k jak zásadnímu propadu ve výskytu došlo po zahájení očkování. Myslím, že ničeho podobného jsme nikdy nebyli svědkem u žádných jiných nemocí než u zahájení očkování. A teď už se eh, setkáváme s velice málo případy eh, dětí, které onemocní s palničkami, příušnicemi či zarděnkami. Omlouvám se, technologie selhává. Sami si to můžete nakonec přečíst v vytištěné verzi. Takže případů je teď mnohem, mnohem méně, jsou velice eh, zřídkavé, přesto se objevují a často jsou to potom průběhy nesmírně eh, komplikované, kdy následně zůstávají trvalé následky v, v podobě poškození sluchu, pankreatidy a tak dále a tak dále. Očkovací látky jsou také velice bezpečné. Za poslední roky, jak asi velice dobře víte, tak se objevila řada znepokojujících informací o nebezpečnosti vakcín. Ve Spojeném království se objevily takovéto mm, obavy týkající se vakcíny MMR Výzkum, eh, který toto prokazoval, byl následně zcela zdiskreditován. Ukázalo se, že se jedná o vědecký podvod a Naštěstí se důvěra v tuto vakcínu eh, vrátila a očkování touto vakcínou se opět zvyšuje. Takže máme k dispozici léky, očkovací látky, které jsou účinné, bezpečné a přesto se nám eh, nepodařilo dosáhnout cílů v oblasti veřejného zdraví, které jsme se stanovili v oblasti pro očkovanosti. Takže například u spalniček máme cíl na eradikaci do roku 2010, pak byl prodloužen do roku 2015, což se nám nepodaří splnit, to už je zjevné a můžeme se tedy ptát, zda se to podaří v roce 2020. Problém se spálničkami spočívá v tom, že například v Německu na německo-francouzské hranici teď dochází k propuknutí tohoto onemocnění a jak eh, jste možná zaznamenali, tak eh, nedávno v Německu zemřelo na spalničky Batole a tato hrozba podle mě může pouze eh, růst. Eh, souvisí to také s, eh, pro, s chorobami, které se k nám mohou dostat ze Sýrie, z, z Ukrajiny a z dalších regionů ve, ve světě, kde je vakcinace na nižší úrovni. A teď se ptám, proč se nám nepodařilo eh, dosáhnout stanovených cílů. Jedním z důvodů je to, že eh, existují určité obavy z eh, očkování. Jak veřejnost, tak odborníci mají mm, nedůvěru v účinnost očkovacích látek. Existují obavy z bezpečnosti očkování a často není um, očkování zkrátka dobře dostupné. My jsme si provedli v nedávné době v Evropském středisku výzkum a zjistili jsme, že eh, hlavním důvodem pro neočkování je obava z bezpečnosti očkovací látky, většinou jsou to tedy zcela nepodložené obavy a eh, váhání také na straně eh, odborníků ve zdravotnictví, kteří někdy váhají s tím, zda rodičům tuto očkovací látku mm, nabídnout. Další důvod, proč eh, selháváme v naplňování eh, cílu, je, eh, že nemáme dostatečnou proočkovanost a nedaří se nám dostatečně oslovovat všechny skupiny obyvatel. Zejména selháváme u Romů, migrantů, u nomádů u těchto populací selháváme obecně s prevencí, souvisí s tím otázka chudoby, sociálního vyčlenování, Evropském centru máme stanovený eh, akční plán pro spalničky a eh, zarděnky. Snažíme se naplnit cíle VHO v této oblasti a soustředíme se zejména na dostupné průkazné informace, abychom eh, všem těmto váhajícím skupinám ukázali výhody očkovacích látek. Spolupracujeme snažíme se oslovit eh, i skupiny, které jsou těžko oslovitelné, vytváříme proto eh, speciální platformy, ale všichni si uvědomujeme, že toto je tedy velký problém, eh, zejména ten problém v nové podobě představují migranti. A Třetí věc, máme eh, problémy s dodávkami očkovacích látek. V současné době řešíme obtíže s dostatečným zajištěním očkovacích látek, eh, zejména eh, pokud jde o černý kašel. Téměř třetina členských států eh, zaznamenává potíže při eh, zajišťování očkovací látky proti černému kašli. Je to způsobeno jednak eh, problémy ve výrobním postupu některých výrobců a také roste poptávka po těchto očkovacích látkách. Některé členské státy začaly s novými očkovacími programy, například u těhotných žen nebo u, u malých eh, dětí, takže jsou to kombinace několika faktorů, které vedou k tomu, že není dostatek očkovací látky proti černému kašli. Eh, platí to také pro eh, tři výrobce očkovací látky proti chřipce. Co tedy v tuto chvíli děláme v ECDC pro zlepšení situace? My jsme k tomu přistoupili multidisciplinárně. V letošním roce chceme zajistit podporu eh, tím, že budeme eh, eh, reagovat nebo prosazovat naši záležitost v závěrech rady. Budeme si vyměňovat informace, postupy o vakcinačních programech v jednotlivých členských státech, oslovovat váhající skupiny, budeme koordinovat síť pro propagaci očkování a podporovat členské státy konkrétními návštěvami na místě, pokud toto členské státy projeví zájem. Takže celkově nám jde o to, abychom posílili eh, oblast prevence a osvěty, pokud jde o nemoci, jimž eh, lze předcházet očkováním. Co můžeme dále udělat na evropské úrovni? Jednak jsou to ty závěry rady, které očekáváme Máme také k dispozici závěry Rady z roku 2011, které jsou stále platné. Potřebujeme podporovat evropské projekty, eh, pokud jde o eh, nedostatečnou proočkovanost, pokud jde o osvětu u váhajících skupin, je potřeba ehm, vést osvětu eh, poskytování průkazných vědeckých informací. Máme pokyny ECDC, pro tuto věc pracované. Musíme zajistit eh, také monitorování údajů, které se týkají očkování, abychom zjistili, kde dochází k obtížím a mohli také lépe argumentovat a přesvědčit eh, váhající skupiny. To je ode mě vše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní další řečník z VHO, pan Bertolini. Děkuji vám, pane předsedo Lavio, děkuji, že jste nás pozval, abychom mohli přijít do Evropského parlamentu a diskutovat o vakcinaci, což je velice eh, důležitý a efektivní eh, způsob čelení těmto chorobám. Já společně s vámi se chci zaměřit na eh, ta témata, která již byla zmíněna kolegou, ale také chci šířej hovořit o tom, jak je možné působit a jednat, co nám umožňují dohody s členskými státy, abychom řešili problémy imunizace v Evropské unii. Jak víme, eh, Vakcinace je jedním z nejužitečnějších nástrojů veřejného zdravotnictví a je to jeden z důvodů, proč se eh, lidstvu podařilo v několika dekádách eh, imuno, eh, eliminovat z planety jednu z nejsmrtelnějších chorob, která byla byčem pro staletí a to byly neštovice a teď takto usilujeme o vykořenění eh, dětské obrny, abychom se také mohli zbavit eh, tedy poliomyelitidy, eh, usilujeme o podporu Evropského parlamentu, abychom toto mohli dokončit. Je tu několik různých důvodů, proč očkovat. Zaprvé, abychom byli chráněni před těmito chorobami, kterých lze vyvarovat. Je to velice užitečný mechanismus. A když se podíváte na čísla, máme odhady, že zhruba 3,8 eh, milionů smrtí eh, tak to eh, se neuskutečnilo díky očkování proti spalničkám. A to je jen pro EU. Uvidíte několik údajů z časopisu Lancet o očkování proti Eh, lidskému papilomaviru a Odhaduje se, že vakcinováním 58 milionů 12-letých dívek ve 179 zemích bychom mohli předejít 690 tisícům eh, případů eh, rakoviny děložního čípku a tedy 420 tisícům úmrtí v průběhu života těchto osob. A to znamená náklad 4 miliard amerických eh, dolarů, což samozřejmě je mnohem méně, než kolik by bylo zapotřebí vynaložit na léčbu těchto žen, eh, kdyby se u nich projevila rakovina tohoto typu. Eh, zde vidíme pokrytí vakcinací nebo imunizací. Zde vidíte rozdělení do jednotlivých zemí a pravděpodobně nemůžete přečíst ty názvy. Jsou tu různé situace. Ehm, v Evropě ohledně toho 95% cíle pro spalničky. Rakousko má 64, eh, pak jsou eh, země, které se blíží 95, jako Švédsko, nebo jich dosáhly, eh, to jsou další země, takže je tu rozdíl a ten rozdíl je třeba dorovnat. Abychom byli schopni dorovnat tyto rozdíly, dosáhnout těch pozitivních výsledků, musíme eh, nadále čelit tomu odporu různých skupin. Nehledě na důkazy, o kterých již hovořil kolega přede mnou, o bezpečnosti a efektivitě účinnosti těchto vakcín, eh, podívejte se, jaký dopad mělo zveřejněný oné eh, klamné studie. Vidíte situaci před uveřením této eh, klamavé studie a následně, když byla uveřejněna tato studie, tak se pokrytí eh, proočkování proti eh, spalničkám ve Velké Británii snížilo. Musíme tedy bojovat proti takovýmto názorům velice usilovně na základě důkazů. Podívejme se na situaci v Itálii. Je to vakcinace proti chřipce v populaci osob nad 65 let. 75% bylo proočkováno od roku 2009 do roku 2010, že proočkovanost této části populace šla na 49% do roku 2015. A nyní dochází k dalšímu snižování proočkovanosti, protože jdou ty pověsti, že vakcína proti eh, chřipce způsobuje umrtí, že způsobila umrtí několika lidí, eh, což nebylo prokázáno v žádném případě, nicméně tyto pověry zde jsou takže jsou tímto, těmito pověrami jsou postiženi jak mladí, tak starší. To se stalo v mnoha dalších případech. Podívejme se na tento graf. Došlo k několika e, různým událostem. Došlo k epidemím v různých klastrech, k nimž došlo v několika e, letech z různých důvodů. Nicméně vidíme, že jedním tedy z problémů, kterým musíme čenit, u e, chorob, kterým již zde, e, jim zde předcházet vakcinami, je, že Někdy je zapotřebí eh, dodat těmto vakcinačním kampaním hodnotu novou komunikací, protože vakcinace jako taková eh, nepřináší velké titulky v novinách. Lidé si připadají bezpeční. A proto veřejné zdravotnictví a politici, veřejnost by se tomuto měli správným způsobem věnovat prostřednictvím informovanosti a komunikací. Eh, uveďme si několik příkladů. Kolega hovořil o několika klastrech eh, spalniček. To bylo například v roce 2007, eh, to bylo 15 000 případů. A toto všechno se projevilo Eh, když došlo k tomu nějakému eh, prudkému výskytu eh, choroby. Ovšem, když nedojde k tomuto nárůstu choroby, tak jinak se téma očkování dostane do novinových titulků. Jak už bylo zmíněno, cílem Eliminace spalniček z evropského regionu do roku 2020, který byl zopakován tedy členskými státy, je součástí akčního plánu pro imunizaci. Jak zde vidíte, ty černé, červené oblasti jsou eh, státy, kde se ještě endemicky vyskytují spalničky. Eh, to je například střední část Evropy, v Turecku, v Rusku. Takže to je téma, které ještě stále zůstává vysoko na našem pořadu dne. Eh, VHO doporučuje určitou rutinní imunizaci pro děti a ne všechny tyto vakcíny byly zavedeny ve všech členských státech. Podívejme se, kde jsou zavedeny například vakcíny proti pneumokoku, eh, kde se vakcinuje proti rotaviru, kde se vakcinuje proti HPV. Eh, Takže ten obrázek je velice rozmanitý v jednotlivých členských státech. Pak je tu ještě další věc. Ta pročkovanost eh, se liší v jednotlivých členských státech. A proto ale ten virus stále ještě může eh, cirkulovat a je zde vysoké riziko infekce. Velice stručně, eh, kvůli nedostatku času, bych se chtěl ještě zmínit o našich závazcích zaměřených na imunizaci. Eh, v roce 2014 byl přijat akční plán pro imunizaci. Máme určitou vizi aby evropský region eh, byl osvobozen od chorob, které, eh, kterým lze se vyhnout prostřednictvím imunizace, aby byl rovný přístup vysoce kvalitním, bezpečným a dostupným, cenově dostupným vakcínám a imunizačním službám v průběhu celého eh, života například, aby tímto způsobem byly eliminovány zarděnky, eh, máme další cíle jako závazky jednotlivých, člen, jednotlivých států na zavedení veřejné vakcíny nebo eh, to je cíl jedna, aby to byla priorita, za druhé, aby jednotlivci, tedy lidé, pochopili hodnotu imunizačních služeb a vakcín a aby žádali o imunizaci a potom je tu ten akční plán, který byl schválen všemi členskými státy Evropské unie a Evropského regionu. Jak víte, eh, VHO eh, nemůže ukládat eh, právně závazné cíle, nicméně se zabývá některými nejdůležitějšími cíly, které, které souvisejí s imunizací. Eh, je tu nedostatek například závazku ze, stranu, eh, ze strany států, včetně členských států EU. Pak tu jsou různé, eh, různá proočkovanost v jednotlivých členských státech. Tyto cíle tedy musí být stanoveny pro každý jednotlivý stát. Pak je tu váhavost a odmítání Eh, vakcinace a imunizace, eh, potřebuje to větší podporu médií. A to je důležitý aspekt. Média musí podporovat eh, vakcinace a imunizaci. My musíme podporovat tuto diskuzi. Vakcinace není něco, co by bylo na prvních stránkách novin. Ano, to, to je jasné. A proto by média neměla skočit po první špatné informaci, která se potom dostane publiku. Důležité je také integrovat eh, rutinní mechanismus očkování. Eh, pak je tu otázka přístupu k vakcinaci eh, u slabší, zranitelných skupin, u migrantů a potom je zapotřebí vyplnit nedostatky v dohledu a ve vykazování nákazy. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Děkuji. A nyní budeme pokračovat otázkami. Nejdříve tu máme tedy komisi a e, paní Adam, která je e, zástupní vedoucí oddělení pro zdravotní hrozby Degesante. Stát, Děkuji vám. Na úvod bych chtěla říci, že náš e, komisař pan Andrukaitis opravdu přikládá velký význam otázce eh, očkování, to je opravdu velmi významné téma. A kolegové již eh, říkali, že oček- očkování je eh, opravdu velice výkonný a účinný nástroj. A všechna čísla, která jsme zde viděli, ukazují obrovský potenciál pro e, zavedené řádné očkovací programy. Ale co také bylo zmíněno, jsou zde určité výzvy. Jedna z těchto výzev souvisí se skutečností, že je třeba si opravdu politicky vzít k srdci rozvoj očkovacích programů a také monitorování jejich účinnosti. A je víc, třeba více komunikovat o pozitivních dopadech očkování a vysvětlovat pozitiva očeka- očkování. Samozřejmě očkování je v kompetenci členských států. Co může v této věci dělat komise? Může členským státům pomáhat, podporovat je. Například organizujeme různé akce pro zvyšování povědomí, výměnu informací, můžeme financovat studie v této oblasti a poskytovat informace o aktuálním stavu situace. Samozřejmě je zde zásadní také podpora agentury ECDC, jejich eh, odbornosti a poskytování pokynů členským státům. Také eh, na eh, výboru pro zdraví a bezpečnost diskutujeme s členskými státy a například jsme diskutovali s členskými státy tehdy, když VHO Eh, vlastně oznámila, eh, že je zde určité mezinárodní nebezpečí v oblasti obrny a jde o to tedy potom koordinovat jednotlivé postupy s členskými státy. V Dubnu jsme diskutovali s členskými státy také o stávajících nedostatcích, které spatřujeme eh, v otázce Eh, nabídky eh, množství eh, vakcín, například v oblasti černého kašle, který zde byl zmíněn. Také například otázka stavu implementování doporučení rady. Například se to týkalo doporučení rady o sezónních chřipce. Bohužel členské státy, některé členské státy nedosáhly svých cílů a míra pro očkovanosti je nízká. My jsme se snažili prostřednictvím také jednoho dokumentu prezentovat možnosti dalších kroků a toho, jak zlepšit situaci. V této souvislosti jsme také zorganizovali akci, již se v Dubnu zúčastnila řada různých aktérů. Cílem této aktivity bylo eh, dostat eh, na jedno místo aktéry členské státy a diskutovat o tom, co udělat pro zvýšení pro očkovanosti. A jeden z výsledků semináře spočíval v tom, že opravdu potřebujeme vzít tu politiku za svou, že se členské státy musí zavázat eh, k tomu cíli, zvýšit proočkovanost, eh, vytvořit vnitrostátní rámce, definovat jasné role a zodpovědnosti v tomto systému a také vlastně kontinuálně přicházet s výsledky, to znamená definovat politiku, implementovat očkovací programy, monitorovat e, množství vakcín, jejich využívání a také e, revidovat e, záležitosti, pokud se budou zjištěny určité nedostatky. Další důležité téma, už to bylo zmíněno, jsou komunikační aktivity. Ty je třeba posílit jak eh, směrem k eh, politikům, tak i směrem k eh, odborníkům ve zdravotnictví. Ti totiž hrají klíčovou roli a také směrem k široké veřejnosti, která musí být informována o výhodách očkování. Vzhledem k tomu, že zde tato řada výzev, tak vítáme to, že byly přijaty závěry Rady z loňského prosince protože to vlastně přitahuje potom pozornost k danému tématu a zde vyzývají k e, užší spolupráci a zlepšení e, národních očkovacích programů. Komise a členské státy například jsou vyzvány, aby spolupracovali na vytváření společných akčních plánů, sdíleli osvědčené postupy a také zlepšili monitorování očkovacích aktivit Již to zmínil pan Catchpole, že jsou zde určité nedostatky eh, v tom monitorování a zpětné vazbě, protože ne o všech zemích víme, jak je tam opravdu to očkování implementováno. Na základě těch závěrů rady my vlastně nyní můžeme se zabývat tím, jak zvýšit naše úsilí v podpoře členských států a také podporovat cíle VHO a Evropský očkovací akční plán. Zvláště se budeme snažit eh, povzbuzovat členské státy v jejich úsilí sdílet informace, data, osvědčené postupy a také je podněcovat k tomu, aby se více věnovali monitoringu těchto programů. Já vám velice děkuji za pozornost a ráda odpovím na vaše případné otázky. Děkuji vám a nyní vyzývám poslance Evropského parlamentu, pokud se chtějí zeptat paní Kaldenbach. Děkuji vám. Ono to možná není ani tak otázka, ale chci opravdu poděkovat, protože v uplynulých letech v souvislosti s očkováním a také s očkováním dětí už jsme organizovali celou řadu akcí společně právě s ECDC, s VHO a s Evropskou komisí. A domnívám se, že zde opravdu bylo vyvíjeno a vyvíj, je vyvíjeno velké úsilí. A je to takový úspěch, který potom vlastně škodí sám sobě, uškodil sám sobě a jde o toho dostat zase na tu cestu úspěchu zpátky. Už to zde bylo zmíněno. Šíří se nám v Evropě určitá únava z očkování. Vy jste o tom právě hovořil, ono to není vidět, když to funguje. A na veřejnosti jsou ty problémy vidět pouze tehdy, když nastanou. A bohužel, teď jsme tedy opět na té cestě, že ty věci vidět jsou. Ale já se chci zeptat obráceně. A sice, Jakou roli zde vidíte pro nás, pro poslance, abychom mohli podpořit to vaše úsilí? Jakým způsobem to můžeme udělat? Myslím si, že zde máme jeden společný cíl, a sice nástroj očkování. Ten nám opravdu ukazuje, že nejsme schopni jenom zachraňovat život a zdraví jsme v době, kdy se neustále hovoří o významu hospodářského růstu a hospodářského úspěchu a když budeme mít k dispozici dostatek materiálu a údajů, abychom ke každému disponibilnímu typu odkování mohli také říci, co to přinese, když dosáhneme té vytyčené pro očkovanosti. Já si myslím, že ta hra s čísly v dnešní době bohužel je něco, co, čemu politika lépe rozumí, než jenom nějakým obecným dopadům na zdraví. A proto bych eh, si přála, eh, aby zde bylo více materiálů, se hovořilo například o očkování HPV, abychom ty podklady měli o dalším očkování také. Děkuji, pan Eichholt. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, za tuto dlouhou komerční přednášku o očkování. Říkám si, kdo to sponzoroval. Ale já se ptám, eh, tento tlak na očkování, hmm, Vždyť eh, zde jsou i kritické hlasy, jsou zde obavy na straně veřejnosti, které je třeba řešit a já myslím, že pokud budeme eh, toto nazývat eh, tou váhavostí nebo obavami z vakcinace, tak to bude vypadat, že neberete obavy veřejnosti vážně. Budete hm, samozřejmě správně uvádět některé příklady, ale jak vyřešit obavy, které lidé mají. Existují obavy ohledně vakcíny Cartazil, co uděláme proto, aby se vypracovaly alternativy, abychom eh, netlačili jenom eh, eh, tu vakcinaci jedním směrem a neříkali veřejnost a internet se mílí. Je potřeba přicházet s kvalitními alternativami. Je tady obava obava z hliníku, který v podobě hlinitých solí je eh, přítomen eh, ve vakcinách. Další záležitost, eh, která mě trochu vadí, je, že nikdo nehovoří o situaci v Řecku kde vidíme, že se zvyšuje počet infekčních onemocnění v poslední době. Takže to by mělo být věcí, kterou řeší instituce, včetně ECDC. Co s tím uděláme? Jak zajistíme, aby problém v Řecku e, se dále nezhoršoval? A co tady slyším, je, že to je vše otázka očkování, to musíme propagovat, ale jsou tady i jiné záležitosti, které s tím e, souvisejí a e, kde by měla zakročit ECDC. Tyto věci musíme řešit rovněž a netvrdit pouze, že potřebujeme zvýšit proočkovanost. Děkuji, pan Demesmaker. Tvi, eh, tvi. Děkuji, já mám dvě stručné otázky. Slyšel jsem zde, že jsou problémy s výrobou některých vakcín. Eh, čím to je? Jsou to problémy hospodářského, ekonomického charakteru, nebo praktického charakteru, nebo jakého jsou charakteru? A druhá otázka nebo poznámka vy jste hovořili o vypuknutí některých nakažlivých eh, chorob u našich vnějších hranic a eh, uváděli jste Ukrajinu. A to ve mně vzbuzuje velké obavy. Já se o Ukrajinu velmi zajímám. Vy jste hovořil o tuberkulóze, o o Brně, o spalničkách a opravdu to vypadá, že tam zdravotně zdravotnictví se hroutí nebo už se na Ukrajině zhroutilo a to je velký problém pro samotné Ukrajince, ale také pro nás. Protože víme, že za necelé tři hodinky dolétnete z Bruselu do Kyjeva. A otázka zní, co s tím můžeme udělat. Děkuji, pan Grote. Děkuji vám. Myslím si, že se jasně ukázalo, proč zde máme eh, tuto akci, protože jsou zde určité nedostatky v proočkování v Evropské unii a také v mé členské zemi se šíří čím dál tím více nechuť vůči očkování a nejrůznější teorie spiknutí, že očkování vlastně může vést nežádoucím následkům a měli, neměli byste své děti raději očkovat a vy jste potom viděli také konkrétní příklad eh, pacienta, který nebyl očkován. Eh, máme vlastně jednu směrnice 1028 eh, 2013 a Nakolik to směrnice vedla k tomu, že komise, vaše agentura, ale také agentura EMA nyní lépe spolupracují, lépe koordinují své kroky. Co se tedy udělalo v tom, abychom zde pokročili ku předu? Co se týče očkování, samozřejmě můžeme odmítnout vinu a říct si, no za to mohou členské státy. Ale je zde možnost z hlediska VHO, ale také z hlediska agentury Eh, přece jenom pokročit v této oblasti kupředu a pokud ano, tak jaké kroky by se měly udělat? Tak, aby ta procento pro očkovaných se zvýšilo a aby se tím vlastně zvýšila ta imunizační ochrana všech, protože my tady zuřivě diskutujeme a téměř všechny frakce usilují o to, aby se snižovala spotřeba antibiotik a tam, kde bychom mohli jít velmi jednoduchou cestou, očkováním, tak s tím máme velký problém. Tak eh, proto děkuji také za upozornění a za to, že jste to zmínil eh, ve své prezentaci, pane Kečpole. Děkuji vám, pan Pedičíny. Děkuji, pane předsedo. Mám tři dotazy. Doufám, že budou stručné. My tu nejsme od toho, abychom zastávali užitečnost vakcín. Uznáváme, že mnohé měly skutečně historický význam pro záchranu lidských životů a proti eh, různým chorobám a, a jejich důsledkům, ale nedokážeme pochopit, jak je možné, že některé vakcinace jsou povinné v jedných státech, zatímco jsou pouze doporučené v jiných státech. Vzhledem k tomu, že proočkovanost v jednotlivých státech se ve světě liší a závisí o také od jednotlivé choroby, Eh, nemůžeme snadno zjistit, eh, jaká, jaké je pojítko mezi eh, výskytem choroby a vakcinací nebo proočkováním. Ehm, nad, za druhé bych se chtěl zeptat, co se děje v těchto členských státech, kde není povinné očkování. Podívejme se na Itálii. Jsou tu čtyři povinné vakcíny pro malé děti, typicky dostávají jednu hexavalentní vakcínu, která obsahuje dvě eh, nepovinné eh, eh, vakcíny hemofilus B a další. A to není možné očkovat najednou. Ty polivalentní vakcíny mohou způsobit škody, protože můžou způsobit imunitární šok. Tento postup tedy znamená nadbytečný výdaj pro společnost eh, více než 140 eh, milionů ročně. V jiných členských státech Evropské unie se nějakým způsobem omezuje to, co je chápáno jako eh, mrhání veřejnými prostředky. A potom ohledně vakcín se diskutuje dlouho a říká se, že pokud jde k nějaké úmě v souvislosti s vakcinami, že to je jen náhodné, což se stává v nízkém pří, eh, procentu případů jako u běžných jiných léků. Je tu ale jeden rozdíl, že žádný zdravotní úřad nikomu neukládá eh, nebo neukládá celé populaci, aby konzumovala určitý běžný lék. Jsou tedy všichni patřičně informováni o možných negativních eh, důsledcích vakcinace a jak se díváme na eh, vědecký výzkum, protože ty výzkumy jsou financovány stejnými podniky, které ty vakcíny eh, vyrábějí. Děkuji. Tak to je celá řada dotazů. Myslím, že můžeme začít odpovídat. Děkuji za zajímavé dotazy. Snažil jsem se zaznamenat eh, všechno. Děkuji za otázku, jak může pomoci Evropský parlament. Samozřejmě, zastávání hodnot veřejného zdraví a eh, vakcín jako takových, to je obecné tvrzení, ale jsou tu potenciálně oblasti, jako například i monitorování vakcín, Eh, nebo konkrétnějších akcí, anebo zaměřit se na způsoby toho, jak dosáhnout vakcinace v některých zemích u, pod, eh, u těch eh, skupin obyvatel, které jsou méně proočkované než ty ostatní. To by, myslím, bylo velice hodnotné. Zde Kolega se zmiňoval o další otázce, a to je otevřenost, transparentnost, ta je nesmírně důležitá. Já velice rád přijdu znovu a strávíme celou konferenci o tom, jak řešíme ten černý problém, ale byl jsem požádán, abych hovořil o vakcínách a proto jsem hovořil o vakcínách, ale můžeme hovořit například o podporu, o podpoře Řecku a jiným zemím eh, v tom, jak mohou lépe čelit problémům, eh, které mají. Takže co se týče eh, otevřenosti a transparentnosti musí být podpořena pravdivými vědeckými výroky. Byl tu příklad špatné vědy, špatných eh, vědeckých výzkumů. A my musíme tedy eh, používat ke komunikaci ty, ty správné údaje. Eh, hliník se používá ve vakcinách snad od začátku vakcinace. Není zde žádného důkazu, že by působil jakoukoliv újmu. Je to důležité ta komponenta, protože zlepšuje to pronikání, to působení vakcíny. Eh, ale je zapotřebí, abychom samozřejmě to prokázali otevřeně, transparentně prostřednictvím vědeckých důkazů, aby to bylo jasně patrné. Co se týče draslíku, eh, došlo k mnoha různým eh, praktickým potížím, skutečně technického typu, a pardon, to nebylo, nebyl to draslík, ale byl to e, černý kašel. Jde o to, zda máme dostatečné důkazy e, o tom, co je nám známo, co můžeme také sdělovat. Například v Bulharsku provedli výbornou práci ohledně toho, jak zprostředkovat informace o zdraví a zdravotnictví romské populaci. A e, to si myslím, že by mohlo být napodobeno v jiných zemích. Jak porovnat proočkovanost? E, jak je možné porovnat tedy proočkovanost v státech. Ano, můžeme to udělat, jsou na to sofistikované matematické modely, e, které mohou ukázat, do jaké míry Eh, je, jaká populace je proočkována a jak, eh, v kterém stupni eh, této proočkovanosti již zastavuje šíření choroby. Například u u spalniček máme stanovenou tuto hladinu nebo máme čísla pro chřipku. A to není jen tak stanoveno od okale na základě vědeckých výzkumů. Eh, skutečně na základě vědeckých dat můžeme bezpečně říci, že na této úrovni proočkovanosti se zastavuje šíření choroby. Další komentář se zabýval kontraindikacemi, ten je velice dlouhý u vakcín. Vždycky jsou nějaké kontraindikace. Je zapotřebí, aby to bylo jasně chápáno. A tato diskuze musí nadále pokračovat ohledně vakcín e, i s pacienty. Jednou z kontraindikací pro určité typy vakcín je Například ten, kdo má alergii na vejce, by neměl obdržet určitou vakcínu. Určité studie ukazují, že lidé, kteří mají alergii Eh, nejsou alergičtí, nebo tedy mohou přijmout tuto vakcínu, eh, eh, ale je dobré používat princip obezřetnosti. Možná kolega by to rád ještě rozšířil. Um, Nejprve chci poděkovat za všechny tyto zajímavé otázky. Začnu tím dotazem paní Kadenbach. Co můžeme udělat v Evropském parlamentu. Já si myslím, že parlament má velice důležitou roli při propagaci politik, při jejich provádění, monitorování provádění, při vedení dialogu s členskými státy, protože vy jste s nimi v kontaktu. Je tedy důležité zajistit dostupnost očkovacích látek je potřeba, aby celá eh, záležitost eh, očkování byla dostatečně viditelná, aby se situace dostatečně monitorovala, abychom byli informováni o problémech, k nimž dochází, o účinnosti vakcín a tak dále. Já myslím, že jsme tady nevystoupili s komerční prezentací. Čistě jsme vám chtěli představit náš názor na celou problematiku z vědeckého pohledu a jenom tedy zdůrazním už to, co řekl kolega všechny naše eh, informace, které podáváme a prohlášení, s nimiž přicházíme, vycházejí z průkazných vědeckých informací, včetně informací o vedlejších účincích, což jsou záležitosti, které třeba vzít v potaz a zanalizovat. Ale jakmile se ukáže, že tyto informace nejsou eh, průkazné a odůvodněné, tak je potřeba eh, je přestat brát v potaz. Je potřeba si jasně říci, které informace jsou eh, pravdivé a které nejsou. Takže toto platí pro rtuť, pro hliník a další příklady, které se objevily. Například BHO provedlo posouzení těchto záležitostí již v minulosti a na základě kvalitních vědeckých výzkumů, kdy ti vědci nebyli nijak napojeni na žádnou farmaceutickou či jinou společnost, prokázali, že tyto informace nejsou pravdivé a proto je potřeba přestat o těchto záležitostech hovořit. A já bych byl velice rád, kdyby k tomu skutečně došlo, protože my se vědců ptáme, jak vypadá skutečnost a jakmile věda prokáže, že věc se má tak či onak, již nám více poskytnout informací nemůže, tak pokud nepřestaneme tyto informace potom eh, brát v potaz a neoznačíme jako nepravdivé, ocitneme se v začarovaném kruhu. Tak tady byla další otázka. To byly ty obavy eh, z Ukrajiny a jiných sousedních států. Ano, tento problém je závažný, je potřeba tyto záležitosti sledovat. Nejlepší ochranou je zajistit eh, řádnou proočkovanost u onemocnění, jimž můžeme očkováním předejít. Samozřejmě, že to neplatí pro některé další eh, nakažlivé choroby, a je potřeba, abychom se chránili sami a případně pomohli tedy i těmto populacím. Pokud je o Řecko, tak my už čtyři či pět let implementujeme program spolupráce Snažíme se eh, proměnit jejich zdravotní eh, systém, zvýšit proočkovanost obyvatelstva, zajistit dostatečný přístup i u chudších skupin. Ale přiznávám, že ten problém je velice závažný a není snadné ho řešit. Ale nakolik eh, vím o těchto projektech, tak bylo dosaženo pokroku a ten pokrok v posledních letech je opravdu mimořádný, takže myslím, že se nám snaží že se nám daří tu situaci pozitivně ovlivňovat a že dosahujeme dlouhodobých výsledků. Pokud jde o proočkovanost a šíření onemocnění, tak zde chci ještě jednou zdůraznit, že víme, nakolik proočkovanost eh, umožňuje chránit populaci. To nejsou nijak náhodně stanovená čísla, jak vysvětloval můj kolega, například 75% eh, proočkovanost to je cílová hodnota u většiny a jsou zatím vědecké poznatky a můžeme si k tomu zorganizovat eh, celou konferenci. Jsou zase eh, skupiny, které zastávají 95% proočkovanost, ale nejsem si vědom žádných účinků, které by souvisely s eh, polivalentními vakcínami. Takže si myslím, že to není podložená obava Samozřejmě můžeme mít obavy ohledně nákladů na takové očkovací látky a samozřejmě je potřeba otázku nákladů a ceny vzít v potaz, eh, když eh, řešíme eh, otázku propuknutí epidemie, jako je tomu často u chřipky a tak dále. Je vždy potřeba zvážit obě strany mince a řádně situaci posoudit. A to je, myslím, ode mě vše. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Nevím, jestli se chce ještě vyjádřit Evropská komise. Ano, jenom velice stručně. Plně podporuji to, co řekl eh, kolega o roli poslanců Evropského parlamentu, protože pokud jde o očkování, to je národní kompetence a členské státy tuto politiku organizují, implementují. Takže role europoslanců si myslím, že je zde velice důležitá při působení ve svém domácím státě. Poslanci projevili svůj zájem o očkování celou řadou písemných dotazů, které nám směřují. Žádáte buď to společné očkovací programy, koordinaci těchto programů z naší strany, ale bohužel musím říci, že to není v naší kompetenci, je to stále na členských státech, ale svou roli zde můžete jako europoslanci sehrát. Pokud jde o to, že nebereme v potaz obavy veřejnosti, tak eh, samozřejmě, že je eh, potřeba brát v potaz názor veřejnosti, ale zároveň musím zdůraznit eh, to, že potřebujeme solidní informace, kvalitní vědecké poznatky a naše politiky musí také z těchto poznatků vycházet. A to je odpověď, kterou bych všem dala. Pokud jde o Řecko, tak eh, mm, my podnikáme jisté kroky. Máme bezpečnostní výbor, který eh, reaguje na vznikající problémy. V nedávné době jsme vedli konzultaci se čtyřmi členskými státy, které eh, jsou nejvíce dotčeny problémem migrace a my jsme začali propojovat tuto věc s nástroji azylové politiky, takže to je jedna z věcí, které děláme, že tedy propojujeme stávající politiky i v jiných eh, oblastech, eh, v níž působíme jako Evropská komise, to znamená propojujeme zdravotnictví s mm, nástroji DG Home. Pokud jde o nedostatek eh, očkovacích látek, tak to je, to je pravda. Naši kolegové z farmaceutického oddělení v DG eh, zdraví eh, mají celkový přehled o situaci a naším mm, Cílem je promluvit si také s zástupci farmaceutického průmyslu, abychom zjistili, v čem je příčina. Zda jsou to výrobní důvody, nebo jsou to výběrová řízení, která organizují členské státy. Tato práce tedy v tuto chvíli probíhá. Eh, Děkuji a myslím, že tím můžeme tento bod na programu jednání uzavřít, ale ještě, ještě než skončíme celé zasedání, vrátíme se k bodu číslo 17. Zapomněl jsem vás informovat, že pokud jde o doporučení koordinátoru, tak vám byly tato doporučení rozeslána elektronicky a pokud nemáte námitek, budeme je považovat za schválené. A ještě připomenu, že příští zasedání proběhne 22. června proběhne společné veřejné slyšení výboru DV a ENVY na téma strategické rozvojové cíle a v Bruselu se příště uvidíme 25. června dopoledne. Takže tímto vám děkuji a končím naše dnešní dlouhé zasedání. Děkuji. <laughs>